Uh, uh, Kolegové, vítám uh, členové vnitrostátních parlamentů, vítám vás zde, vážený pane komisaři, pane, paní starostko Šahy, Nová a pan Filipe González Morales za OST. N. Všechny vás zde vítám. Vítám také eh, zástupce bulharského předsednictví a vítám také velmi srdečně eh, naše vážené hosty a vážené řečníky. Vítáme vás v Evropském parlamentu a na půdě parlamentu Libe. Jak víte, v eh, v tomto výboru řešíme velmi obtížné a citlivé otázky a mezi ty spadá otázka dnešního jednání. Mezi parlamentní zasedání k otázkám eh, eh, migrace zákonných cest a integrace, to je téma dnešního jednání a těšíme se na výměnu názorů s vámi. Jsme, jsem potěšen, že je tady 39 eh, poslanců různých vnitrostátních parlamentů ze 16 eh, členských států a jedné země, která patří do ekonomické a hospodářského prostoru, takže vidím velký zájem o dnešní téma. Vídáme zde také dvě skupiny návštěvníků z Gambie a Turecka a e, výměna mezi těmito parlamenty a Evropským parlamentem, pokud jde o zákonnou e, cestu e, migrace ve světle nedávných událostí, je velmi aktuální a je předmětem veřejných diskusí v mnoha členských státech. Evropské instituce se věnují intenzivně těmto eh, věcem, ale nemá to ehm, žádný podstatný smysl, pokud nebudeme mít též eh, eh, podstatnou diskusi s členskými státy. Dnes máme jedinečnou příležitost, aby si poslanci na vnitrostátní úrovni a na evropské úrovni vyměnili názory také s Eh, mezivládními in, eh, institucemi, eh, in, evropskými institucemi a společně můžeme provést určitou inventuru toho, jak vypadá migrační politika, tak jak vznikla v rámci v roce 2015 v rámci Evropské agendy. A vítám zde komis, pana komisaře Avramo polise. Ta eh, vznikla na základě čtyř pilířů a a komise eh, předložila návrhy na eh, nelegální migraci, zprávu hranic, eh, posílení společné asilové politiky a uvedení do života nové politiky k zákonné migraci. To jsou velké cíle, ale čeho jsme dosáhli v praxi, o tom budeme dnes hovořit. Evropský parlament ze své strany a zejména výbor Libe za, ve svém usnesení usnesení z dubna 2016 přijal usnesení k situaci ve Středomoří a volá po potřebě holistického přístupu. Evropa nesmí zapomínat i na dlouhodobé výhledy, pokud jde o migraci, zejména proto, že je potřeba migrace, protože čelíme stárnoucí populaci u nás a větší konkurence Neměli bychom tedy uvést v nebezpečí, nebezpeč, ne, uvést v nebezpečí zákonné cesty a pomoci, pomoc integraci a měli bychom o, o, e, přemýšlet o tom, jak umožnit o, e, integraci, abychom zvládli mobilitu udržitelným spů, o, e, způsobem. Toto o, usnesení podpořilo společný asilový evropský systém a dnes je v našem zájmu zejména zajímat se o systém modré karty, který je navrhován. To je podporováno ze strany parlamentu a je to také podpořeno ze strany komise ale je to příklad, kde eh, v členských státech jsou s tím eh, velké problémy. Eh, to je symbolické proto a symptomatické proto, proto, jak se nám nedaří v těch zákonných cestách migrace pokročit. Otázka je tedy, zda Evropská agenda k migraci skutečně plní svůj cíl, pokud jde o zákonné cesty a pokud jde o pomoci integraci. Co se stalo tedy s těmi eh, legálními postupy, o kterých eh, opakovaně hovoříme, kdy eh, jak si stojí ta nová politika, podporuje EU lépe integrační opatření členských států. Pojďme se podívat, zda na tyto otázky najdeme dnes odpovědi a s potěšením tedy toto slyšení eh, eh, zahajuji společně s panem Cvetanovem, který je předsedou výboru bulharského parlamentu pro vnitřní věci a veřejný eh, pořádek. A já mu tímto předávám slovo. Pane Cvetanové, máte slovo. Děkuji. Уважаеми господин комисар Авронополос, уважаеми господин Мурат. Пане Eh, pane Morasi, eh, předsedo výboru Libe, vážení eh, účastníci tohoto meziparlamentního schromáždění. Rád bych poděkoval všem z vás za úsilí, která vedete s, s cílem navrátit situaci v Evropské unii do normálu v oblasti migrace. Jistě si vzpomenete, k čemu došlo v Evropě po arabském jaře, událostech jara 2011 a po válce v Sýrii, či během války v Sýrii. Vzpomínáte si na rok 2015 a jaké migrační toky um, um, do Evropy směřovaly. Dovolil bych si říci, že je velmi důležité že dva roky poté, co jsme přijali dokument eh, o migrační politice, což se stalo v roce 2015, konkrétně 13. 5. a jak důležité je, že v návaznosti na tuto, eh, tento dokument dnes projednáváme celoevropská opatření. Já bych chtěl podpořit to, co říkal pan eh, Moráev. Důležité je, nalézt možnost, jak eh, vytvořit zákonné cesty pro migraci. Eh, hledáme společná řešení a společně s těmi, eh, těmito zákonnými řešeními je třeba omezit nezákonnou, nezákonnou migraci. Víte, co se děje v těch zemích, které jsou v té první linii? Itálie, Bulharsko, mnoho z nich je eh, nese velkou část zátěže na, na svých bedrech. A chtěl bych říci, co Bulharsko za posledních eh, několik let dělalo, eh, mm, aby přispělo k dobrému dialogu eh, s Tureckem, protože Turecko přispívá k tomu, aby se omezily nelegální toky. Bulharsko a Řecko dělají vše, co je v jejich silách, aby zajistili vnější hranice Evropské unie. My Nyní čekáme práci na dalších legislativních předlohách, konkrétně e, návrh, e, návrh o zákonných e, cestách a zákonnému přístupu k, do Evropské unie. Chci podpořit to, co říkal pan Moráz k modré kartě. Tento tato problematika, to, to, tento systém modré karty je příležitostí eh, přilákat eh, kvalitní a kvalifikované eh, pracovníky do Evropy, kteří nám pomohou kteří, který přijdou s přidanou hodnotou a to nám pomůže i potírat populismus, který v Evropě eh, do velké míry eh, vládne a který je umocňován právě nelegálními migračními toky. Chtěl bych eh, poděkovat panu komisaři za jeho velké nasazení. Jeho úloha ve všech aspektech migrační politiky je klíčová. Naše vnitrostátní parlamenty vědí, že pan komisař Avramopoulos je připraven uh, navštívit ty jednotlivé dotčené členské státy a hovořit s jejich parlamenty o tom, jak postupovat a jaké politiky eh, nastavit, aby eh, byla aby byly vytvořeny zákonné cesty, které eh, přinesou s migrací mír a prosperitu do EU. Měli bychom se zaměřit na readmisní dohody, mezi jiným, a protože ty jsou, mají preventivní účinek a omezí ty migrační toky, které jsou nežádoucí, nechtěné. Tady hovořím o těch tocích, které jsou o zprostředkovány obchodníky převaděči, e, lidmi, kteří si na nelegální migraci vydělávají mnoho peněz. Co dodat? Možná několik slov k tomu meziparlamentnímu rozměru probíhající diskuse. Doufám, že se nám společně s panem Morasem a s vámi všemi podaří projednat a probrat všechny aspekty migrace eh, asi za měsíc v Sofii. Mm, společně se totiž, společně totiž můžeme dosáhnout mnohem lepších výsledků a rád bych poděkoval panu předsedovi Libe za vytvoření nezbytného prostředí, atmosféry a podmínek pro tuto diskusi. Jeho úsilí vždy pomáhá směrem k tomu, k našemu sjednocení a jednotnému postupu. Migrace a náš boj proti nelegální migraci jsou eh, nejdůležitějšími tématy před eh, příštími eh, volbami do Evropského parlamentu v roce 2000. 19. Tím bych tedy skončil, pane předsedo. Doufám, že všechny parlamenty se budou v budoucnosti aktivně účastnit všech jednotlivých aktivit k migraci a že se budou jednat, eh, účastnit jednání například o modré kartě a dalších důležitých legislativních předpisech, protože je třeba integrovat i to ty, kteří jsou, děkuji, v, kteří jsou již v EU. Eh, eh, e Děkuji, já bych eh, vám rád poděkoval a chci zmínit Radu pro vnitro a spravedlnost, která na, bude zasedat na úvod bulharského předsednictví. Začneme tedy naší eh, první část tohoto slyšení, která se zaměří na ty zákonné cesty. A já vítám eh, řečníky, eh, kteří zde vystoupí a poprosím nejdříve pana komisaře Avramopoluse, aby eh, zahájil toto první jednání. Pan komisař musí odejít v 9.45 mm, na zasedání kolegie a vítám také pana Bernera, který je z ministerstva vnitra za bulharské eh, předsednictví Filipa Gonzálese Moralese za spojené eh, národy a paní Fatmu Sahin, eh, starostku Gaziantepu, která nám, bude, která nám řekne něco k tom, těmto konkrétním tématům. A předtím, než jim dám slovo, rád bych řekl něco k organizaci dnešního zasedání a jak budeme tedy vystupovat. Eh, vždy vystoupí dva eh, poslanci vnitrostátního parlament, vnitrostátních parlamentů a dva eh, zástupci Evropského parlamentu, až dojdeme na konec seznamu řečníků. Eh, zástupci jednotlivých eh, parlamentů jsou eh, tímto žádání, aby vyplnili formulář na žádost o slovo. To jsou takto vypadající formuláře a pokud jste je ještě nevyplnili, vyplňte je a podejte prosím našim asistentům. Na základě těchto formulářů vznikne seznam řečníků a doufám, že všichni z vás, kteří chtějí promluvit, budou mm, tu možnost mít. To je tedy eh, organizační záležitost a nyní eh, dávám slovo panu komisaři, který, kterého poprosím, aby tímto zahájil naší důležitou diskusi. Děkuji, eh, Claude, dobré ráno všem, kolegové. Ministři Paní starostko, já jsem velmi potěšen, že eh, se mohu s vámi podělit na to důležitém zasedání o některé své eh, myšlenky. Eh, děkuji Klodovi za pozvání. Toto meziparlamentní zasedání, které se týká zákonných cest a integrace, je nesmírně uh, důležité v době migrační a uprchlické eh, krize, bylo velmi nelehké hovořit o zákonné legální migraci a o integraci. A přesto není možné podceňovat tyto, tato témata. Možná se nezdají tak velkou prioritou v daném okamžiku, ale stanou se prioritou v budoucnosti, pokud jim nebudeme věnovat eh, pozornost nyní. Proto tato konference nepřichází nejenom velmi dobře načasovaná, ale přichází v době, kdy máme určitou politickou vůli, saporu, eh, podporu a kdy se je připravenost naslouchat těmto témat, tématům. Investice do integrace a legální migrace nejsou otázkou nějaké charity, jsou otázkou sociální soudržnosti, jsou otázkou eh, budoucí stability, jsou otázkou našich hospodářství. Musíme být chytřejší a proaktivnější, pokud jde o budoucí výzvy, které před námi eh, leží, leží v oblasti integrační politiky. Je třeba, abychom se dostali ze systému, kde jenom řešíme krize, do dlo- systému, kdy dlouhodobě legální migraci řídíme. Zajištění legální migrace a začlenění migrantů do naší e, společnosti by měly být základem tohoto dlouhodobého strukturovaného přístupu. Zároveň je důležité rozlišovat mezi různými zákonnými cestami. A to bude váš úkol dnes, protože e, e, lidé mohou přijet a, a, a přicestovat do Evropy legálně z celé řady důvodů. Ale otázka je, jakým způsobem tyto různé e, cesty budeme řídit a e, upravovat. Nedávná uprchlická krize ukázala, že není možné pokračovat v situaci, kdy lidé uh, riskují své životy, vydávají se na nebezpečné cesty na moře, protože eh, a, a potřebují v takové situaci a, eh, situaci ochranu. Přesídlení musí být tím základním, základní cestou legálního vstupu uprchlíků. Od roku 2015 a všichni si vzpomínáme, jak ta situace vypadala. Tehdy Evropa byla překvapena tím, eh, těmi toky uprchlíků a nevěděla, jak ty eh, jak tu situaci řešit, což platí i o členských státech. Od eh, té doby proběhly dva mm, úspěšné programy eh, přesídlení, které pomohly 20, téměř 26 tisícům eh, uprchlíků. A s těmito systémy a jejich eh, ukončením potom byla v září 2017 rozjeta další E, další vlna tohoto přesídlení, která se dotkla 15 tisíc e, uprchlíků, kteří mají být takto přesídleni do roku 2019. 40 tisíc žádostí od 19 členských států, či závazků od 19 e, členských států. Komise dá 50 milionů euro na toto přesídlení, 10 tisíc euro za každého přesídleného uprchlíka z evropského rozpočtu. Vedle toho navrhujeme eh, eh, trvalý rámec pro přesídlení, ten jsme již navrhli v roce 2016, který bude koordinovat toto přesídlení dlouhodobě a vytvořit společné postupy a společná kritérie. To je klíčový eh, prvek našeho společného asilového systému. Tato reforma vytvoří harmonizovaná pravidla, aby byla umožněna socioekonomická integrace uprchlíku. Bez dohodu k Dublinu a bez solidarity ne, nebudeme schopni vytvořit strukturovanou udržitelnou migrační politiku, která by byla i dlouhodobá. Já budu spolupracovat velmi úzce s bulharským předsednictvím, abychom dosáhli příslušných dohod do, do června a chci poděkovat bulharské vládě za to, že se zavázala v této oblasti velmi usilovně pracovat třeba, že víme, že dnes na světě je více než 60, 60 milionů vysy, vysídlených osob. Vedle toho je 250 milionů lidí, kteří jsou, eh, se dali jaksi do pohybu z jiných eh, důvodů. Jak eh, historici říkají, tato lidská mobilita je běžným jevem a my se musíme zlepšit v jejím řízení a zvládání. Víme, že Evropa bude přistěhovalce potřebovat v budoucnosti. Je to stárnoucí kontinent a tak třeba, že tedy budeme nadále investovat do našich vlastních pracovních sil, musíme si uvědomit, tu prostou skutečnost, že Evropa potřebuje talentované lidi ze zahraničí, abychom posílili růst a konkurenceschopnost. A na to nezapomíná komise a v roce 2016 navrhla posílit eh, systém Evropské modré karty. Podíváme-li se na eh, nedostatky pracovních eh, sil v Evropě, které nás čekají, eh, je třeba si eh, uvědomit, že potřebujeme přilákat vysoce kvalifikované pracovníky ze zahraničí. Počet vydaných evropských modrých karet a vnitrostátních povolení pro kvalifikované pracovníci je nižší než u našich konkurentů, řekněme, Spojených států, Kanady a Austrálie. E, revize systému modré karty směřuje k tomu, aby byl systém atraktivnější a aby byla zajištěná posílena práva, která jsou s tím systémem spojena. Nechceme říci členským státům, kolik takových kvalifikovaných přistěhovalců mají uh, Eh, mají přijmout. Nechceme také říkat zaměstnavatelům a nebo diktovat trhu práce, kolik budou potřebovat zahraničních pracovníků. To činit nemůžeme, ale chceme, aby celkově tento systém byl atraktivnější, flexibilnější a mobilnější. Velmi si cením podpory Evropského parlamentu a zejména mého dobrého přítele Klóda. Doufám, že najdeme velmi ambiciozní kompromis a že se to podaří do června a spoléhám na bulharské předsednictví, že nám v tom pomůže. Legální eh, migrace není jenom otázkou těchto vysoce kvalifikovaných přistěhovalců. Vedle toho jsme tedy zahájili i uh, Eh, jakousi eh, kontrolu legislativy o zákonné migraci obecně a ta mm, tu doufáme jakousi tuto prověrku, že dokončíme do konce eh, roku. A budeme to konsultovat s vámi a členské státy o to ukázali velmi velký zájem. Eh, v současné době právě analyzujeme zpětnou vazbu, kterou jsme dostali. Legální migrace je eh, důležitým prvkem našich vztahů se třetími zeměmi a proto společně s členskými státy připravujeme konkrétní pilotní eh, projekt k pracovní migraci s jednotlivými vybranými členskými zeměmi. A konečně důležitém a če- důležitým a často podceňovaným tématem je integrace. Sociální a ekonomická integrace všech těch, kteří mají nárok na to zůstat v Evropě, tato integrace je klíčová pro budoucnost a soudržnost našich společností. Naše migrační a asilové politiky mohou uspět teprve tehdy, pokud se um, ve, ve finále ta integrace bude dařit. A k tomu je potřeba podpory celé společnosti. Proto jsme zapojili i soukromý sektor a sociální a ekonomické partnery, abychom posíleli iniciativy, například iniciativy zaměstnavatelů a nebo iniciativu Partnership for Integration kolegové, dámy a pánové, je před námi příležitost, příležitost, která je jiná, než, eh, ta, než byla před dvěma lety. Situace je stabilní a pod kontrolou, třeba, že musíme zůstat na pozoru a obezřetní. Nyní je doba, kdy je třeba se dívat do budoucnosti ambiciozně a chytře při vytváření migrační politiky, která bude v budoucnosti úspěšná. Silná zákona migrace a integrace jsou klíčovými prvky té celé mozaiky našich e, politik. Děkuji za možnost zde promluvit a přeji vám dobrou a úspěšnou diskusi a budu se těšit na vaši podporu v budoucnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, pokud vím, tak teď musíte odejít, abyste mohli jít na eh, zasedání kolegy a komisařů, ale určitě eh, budete sledovat naši diskuzi nebo si u ní necháte poreferovat. A teď, vážení kolegové, budeme pokračovat. Bude eh, hovořit pan Milko Berner, což je náměstek ministra vnitra Bulharska, který bude hovořit jménem bulharského předsednictví. My teď víme, že během tohoto půl roku bude muset projednat celou řadu legislativních návrhů. Tím nechci na vás vyvíjet nějaký tlak, ale nacházíme se eh, před eh, dobou, kdy budeme muset intenzivně pracovat na těchto velmi citlivých otázkách. Takže Děkuji vám za ten pozitivní eh, úvod. Děkuji panu Cvetanovi a teď eh, se velmi těšíme na vaše poznámky, pane Bernere. Děkuji pane Morási, pane Cvetanové, pane komisaři, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání účastnice tohoto meziparlamentního setkání. E, výboru LIBE Evropského parlamentu, tedy meziparlamentní společně s poslanci národních parlamentů. Já jsem velmi rád, že tady dnes mohu zastupovat bulharské předsednictví. Otázka migrace a potřeby efektivního řízení různých aspektů migrace byla středem pozornosti na evropské agendě zkušenosti v poslední době nám ukázaly, že potřeba efektivně řídit migraci si eh, volá po tom, abychom eh, našli evropskou odpověď na tyto otázky a řešili to komplexně. To znamená i ve spolupráci se třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi. Bulharské předsednictví je odhodláno eh, koordinovat úsilí v této oblasti. My chceme aplikovat holistický přístup na oblast migrace, protože to zahrnuje jak vnitřní, tak i tu externí dimenzi a hledání kompromisů ohledně migrační politiky. A v tomto kontextu budeme pokračovat naší práci a chceme také více zdůrazňovat potřebu řídit migrační krize a přejít k dlouhodobějším řešením aby nezákonná migrace se změnila na předvídatelnou a zvládnutelnou zákonnou migraci. Evropská unie by měla jednoznačně potvrdit své úsilí o zákonu migraci a také potvrdit to, že nedovolí mm, nedovolí nelegálně migrantům se trvale usazovat v Evropské unii. Během bulharského předsednictví chceme pokračovat v tom úsilí o hledání trvalých řešení po prospěchu všech zúčastněných. Chceme najít společnou odpověď na tyto výzvy a řešit také problémy, se kterými se potýkají členské státy, což je nedostatek pracovní síly, stárnutí populace. To je možné pouze, pokud budeme mít dobrý systém řízené legální migrace. Takže musíme řešit i strukturální otázky spojené s řízením pracovního trhu. A proto musíme uzavřít dohodu ohledně legislativy, například ohledně směrnice o modrých kartách pro pracovní trh. A já doufám, že se nám podaří zlepšit přitažlivost Evropy pro eh, vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. A že to prospěje i fungování našeho pracovního trhu že vytvoříme dobré podmínky pro tyto příslušníky ze třetích zemí, tak aby byly schopnosti co nejvíce využity a aby byl systém také pro to, jak jim umožnit trvalé usazení. A musí se to týkat také vízového systému. Musíme být schopni přilákat různé osoby s různými dovednostmi podle potřeb členských států. Chceme také pokračovat s reformou společného evropského azylového systému. Také na základě nařízení o přesídlování eh, žadatelů o azyl, protože si myslíme, že Evropská unie by měla být otevřená pro ty, kteří eh, potřebují ochranu Jejíž lidská práva jsou v ohrožení. Musíme také mít nějaký společný eh, systém, eh, který mm, budou moci členské státy provozovat eh, dobrovolně. A musíme také dbát na zajištění bezpečnosti Evropské unie. Potřeba přijmout veškeré opatření pro to, aby nedocházelo k zneužívání těchto práv a záruk, které Evropská unie poskytuje. Musíme také zamyslet nad tím, do jaké míry ty mechanizmy přijaté v roce 2007 jsou vhodné pro zvládání všech těchto výzev. Teď hovořím o vízovém systému a například ten mechanismus přerušení platnosti Eh, víc, který umožňuje, aby český stát eh, na přechodné období zrušil ten bezvýzový styk se státem, odkud eh, přechází větší počet nezákonných migrantů. Takže finalizujeme také formulování dalších nástrojů. Musíme najít nějakou správnou rovnováhu mezi bezvízovým eh, stykem a musíme se adaptovat také na ty moderní eh, výzvy. A proto budeme čekat na návrhy od Evropské komise, které by měly směřovat k větší harmonizaci vízových systémů, abychom mohli začít vypracovávat pozměňovací návrhy společného vízového kodexu a eh, vízového informačního systému. Tyto Legislativní návrhy by měly vést ke zlepšení eh, řízení migrace a také posílit ochranu našich nižších hranic. <clears throat> Naše předsednictví také eh, chce dodržovat ten globální kompakt o uprchlících. My si uvědomujeme, jak důležitou roli v tom hrajeme. Chceme také podpořit takzvanou oběžnou nebo oběhovou emigraci, aby se eh, lidé po určité době mohli vrátit a integrovat se do pracovního trhu ve své zemi. Také chceme podpořit investice do zemí původu, jakož i do těch transitních zemí. Musíme také dbát na to, abychom vyřešili hlubší příčiny migrace. A musíme to propojit s naší rozvojovou agendou. To by mělo být součástí toho holistického přístupu. A naše předsednictví bude usilovat o užší spolupráci a také o pragmatický dialog s těmito státy původu a tranzitu. Chceme využít eh, všechny stávající nástroje podle takzvaného akčního plánu z Valety a chceme uzavřít eh, partnerství s to největším počtem těchto zemí. A chceme také zlepšit naše naše kapacity pro řízení legální migrace. Mělo by to prospět i evropským ekonomikám a chceme také přispět k rozvoji těch regionů, které jsou nejvíce postiženy chudobou. Evropská unie by měla nabídnout legální způsoby readmise také těm státům, které jsou připraveny spolupracovat a které budou umožňovat eh, návraty nelegálních migrantů. To platí tedy pro státy, které vytváří největší migrační toky. Chceme přijít s novými iniciativami v této oblasti. A chceme doufat, že se tím ta spolupráce třetími státy výrazně zlepší. Takže eh, chceme eh, dále vyvíjet tyto iniciativy pro legální cesty migrace, abychom nabídli alternativu tomu nelegálnímu eh, překračování evropských nižších hranic. Myslím si, že další úpravy eh, migrační politiky sníží ten objem nelegální migrace a přispěje to k lepšímu řízení migračních toků. To je tedy náš hlavní cíl. Děkuji Pravodajovi OSN pro eh, lidská práva migrantů. Máte slovo. During my term on the mandate, which I assumed last August, I will... Jak asi víte, tak eh, já jsem eh, byl pověřen, eh, mm, abych byl zvláštním zpravodajem pro lidská práva migrantů loni v srpnu a chci přispět k posílení lidských práv migrantů. Ti jsou velmi zranitelní a často i neviditelní. Migrace sama o sobě nemůže být považována za problém. Jde o to, jak státy se k migraci eh, postaví. Migrace vždy existovala a bude existovat i nadále. Je to běžné, běžná lidská reakce na špatné životní podmínky nebo na eh, jiné obtížné situace, ve které se rodiny nacházejí a eh, těch důvodů, kvůli kterým se mohou rozhodnout odejít někam jinam je celá řada. Může to být chudoba, násilí, diskriminace, špatná zpráva eh, v těch zemích, odkud eh, pochází. Také to může být sjednocení rodin nebo eh, hledání práce. Migranti většinou odcházejí tam, kde pracovní místa jsou, protože oni se chtějí integrovat, chtějí vytvořit lepší životní podmínky pro své děti. Veřejná diskuze o těchto faktorů je ale nesmírně povrchní často eh, jsou migranti označováni jako zloději pracovních míst a eh, jsou z nich. Na diskuze o těchto faktorů je ale nesmírně povrchní. A často eh, jsou migranti označováni jako zloději pracovních míst a jsou z nich v rybolovu, v těžbě. Velmi často ale migranti musí čelit násilí, zneužívání, vykořišťování ze strany to, že budou vykořišťováni, protože Eh, chtějí eh, vybudovat lepší budoucnost pro sebe a své rodiny a často tedy odvádějí tu špinavou a nebezpečnou práci v rozvinutých ekonomikách. Demografické změny a stárnoucí populace v evropských zemích by měly vést k novému pohledu na migraci. Sluhuje je naprosto eh, mimo běžné uvažování. Migranti si všichni zasluhují, aby měli legální a bezpečný přístup k regulovanému pracovnímu trhu a mají nárok na e, veškerá svá lidská práva. Státy velmi často neřeší ty důvody, proč e, se lidé rozhodnou e, někam odejít a proč zaměstnavatele hledají pracovníky na určitá pracovní místa. Z toho potom vznikají migrační krize, ale není to ani tak migrační krize, jako spíše krize politické vůle systém přijímání uprchlíků. Jsou tady velmi dlouhé právní postupy pro eh, eh, vyřizování žádostí o azyl nebo pro sjednocování rodin. A to všechno jenom vede k znásobení toho utrpení a traumat. Já i můj předchůdce jsme analyzovali migrační politiky Evropské unie, například eh, jsme analyzovali tu dohodu, kterou Evropská unie uzavřela s Tureckem a Slibí a eh, zkoumali jsme, jestli to je porušování mezinárodních standardů internalizace eh, ochrany hranic jenom přispívá k většímu násilí a většímu utrpení na vnějších mající společnosti takže bychom se měli zamyslet nad tím, jak chceme reagovat na ty velmi vážné demografické, ekonomické, sociální, politické, jak to, že fakta eh, vypovídají o něčem úplně jiném. Dámy a pánové, eh, migrace přispívá k rozvoji, prosperitě, eh, ale víme, že je potřeba se podívat na otázku integrace, učení se jazyka a obecně přizpůsobování se hostitelství. To by eh, státy měly eh, sami dohlížet na tyto otázky. Je potřeba usnadnit mobilitu a pomoc s prověřováním totožnosti. Eh, to všechno jsou věci, které by měly fungovat v rámci vízového systému. Pílu nad těmito faktory a měly by se prosadit v této oblasti, aby mohly dohlížet a regulovat Víme, že spousta migrantů by radši platili regulární poplatek eh, nějakému vízovému úředníkovi, než aby museli platit eh, nekřesťanské částky převaděčům a potom riskovat eh, svůj život. A stejně tak by bylo mnohem jednodušší potom zpracovávat jejich žádosti, pokud by byly překládány, předkládány oficiálním způsobem se všemi příslušnými doklady. Eh, řada migrantů by byla ochotná pracovat i za minimální mzdu, místo toho než... Myslím si, že ten celkovým cílem řízení mobility pro většinu migrantů by bylo vytvořit legální způsoby eh, migrace v zemích určení. Tím bychom mohli také výrazně podkopat organizovaný zločin v této oblasti. Státy to pracovní eh, síle. Když legální cesty migrace eh, špatně reflektují potřeby pracovního trhu, tak eh, migranti musí najít nějakou legální cestu, jak eh, se na ten pracovní trh dostaní. Jejich potenciál, jejich dovedností by bylo přínosné také ekonomicky. A nabídlo by to řadu příležitostí jak pro pracovníky, tak i pro zaměstnavatele. Myslím, že také eh, zlepšení fungování vízových systémů, například pracovní víza, humanitárních víz a další podobné mechanismy jsou velmi přínosné. Je potřeba mít nějaký globální program pro přesídlování uprchlíků, abychom řešili humanitární krize na celém světě. Myslím, eh, že bychom tím také mohli ušetřit eh, spoustu prostředků a zachránit řadu životů. Tím by se také snížil ten eh, trh pro převaděče eh, a také bychom se měli podívat na otázku toho úřední, těch úředních postupů při řešení nebo vyřizování žádostí o azyl. Stejně tak eh, víme, že velikost černopracovního trhu může vést k nezdokumentované migraci Eh, těžko se tato situace analyzuje, protože mm, o tom nejsou údaje, ale víme, že to může mít velmi přínosný ekonomický dopad na sektor, jako je stavebnictví, zemědělství a tak dále, protože eh, je tady nedostatek pracovní eh, síly. Nicméně lhostejnost politiků k těmto jevům, vede potom k narušení pracovního trhu, k omezování mobility. Chybějí tady velmi často eh, mechanismy inspekce nebo kontroly eh, na pracovním trhu a to potom umožňuje vykořišťování ze strany zaměstnavatelů. Je potřeba zajistit práva pracovníkům. Takže by bylo dobře se podívat na postupy regularizace eh, migrantů a poskytnutí jim právního statutu. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji a než budu eh, pokračovat a dám slovo našemu eh, poslednímu hostovi dnes odpoledne, Musím říct něco důležitého. Někdo si nechal velmi drahocený prsten v koupelně pardon, eh, na toaletách, eh, tak eh, prosím, pokud jste si někdo zapomněli tento prstínek, nechali jste ho na toaletách, tak se prosím přihlašte, není to vtip. A my to tedy diskrétně tento prsten vrátíme. Vážení kolegové, jsem si vědom toho, že zde mnoho eh, poslanců má velké zkušenosti s integrací uprchlíků eh, ve svých regionech a právě eh, tady naše další řečnice má opravdu velké zkušenosti. Je starostkou města, je to Fatma Shahin. Ona je starostkou města Gaziantep v Turecku a tady tato provincie byla v roce 2016 nominována na Nobelovu cenu za mír za svou o, úlohu při pomáhání uprchlíků, protože během velmi krátké doby museli přijmout přes 50 tisíc uprchlíků a to je e, dvojnásobek toho, o, e, co bylo o, e, přesídleno do celé Evropské unie v období roku 2015 až 2017. 2017, takže eh, bylo eh, přesídleno eh, do celé Evropské unie v období roku 2015 až 2017, takže náš další host opravdu ví, jak vypadá integrace uprchlíků a těšíme se tedy na její poznatky a zkušenosti. Tak prosím, paní Šahin, máte 10 minut na váš projev. Vítáme vás. Děkuji vám. Vážený eh, pane komisaři, vážený pane předsedo, vážený pane zpravodaji, dámy a pánové, jak eh, řekl pan eh, předseda, jedná se o velmi důležitý den a o důležitou konferenci. Já bych chtěla eh, pohovořit o mých eh, zkušenostech a o tom, jakým způsobem eh, můžeme řešit co nejúčinní migraci a v co nejkratší době. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mi dali možnost zde pohovořit. Já bych chtěla stručně vám představit Gaziantep. Gaziantep je členem sítě tvůrčích měst UNESCO. Eh, město má velmi zajímavou historii a eh, také máme velmi zajímavou gastronomii a já jsem starostkou tohoto městského obvodu. Od roku 2011 jsme eh, pracovali velmi tvrdě na tom, aby ty hrůzy, které se staly, se už nevrátily a snažili jsme se humanitárně Eh, vyřešit eh, tu tragédii, která začala v roce 2011. Politika Turecka je politika otevřených bran. My jsme strávili eh, sedm let, kdy jsme se snažili podat pomocnou ruku našim sousedům a přátelům. Jak řekl pan předseda, Gaziantep nesl eh, břímně. Opravdu velké, to vidíte v číslech, když porovnáme Gaziantep a počet uprchlíků, které jsme museli přijmout a když to porovnáte se zbytkem Evropy, tak vidíte, jak to břímně bylo opravdu těžké. A nyní bych chtěla eh, vysvětlit, eh, jakou migrantskou politiku jsme přijali, aby jsme toto řešili. Tady vidíte města, kam se dostal největší počet uprchlíků. Vidíte to na mapě. Tady otázka rozpočtu je zcela klíčová. My jsme podepsali dohodu s Evropskou unii a pro Evropskou unii velmi důležité, aby dostála svým slibům. Očekáváme, že Evropská unie eh, nám eh, Eh, poskytne ty eh, rozpočtové eh, tranče, které nám slíbila. Protože máme-li řešit tuto krizi udržitelným způsobem, tak je důležité, aby všechny strany převzaly svou odpovědnost, včetně finanční. Co se udělalo od roku 2011 v Gaziantep? Já jsem předtím byla ministriní pro rodinu a pro ženské záležitosti a už jsem se zabývala lidskými právy a sociální spravedlností. Na základě mé zkušenosti jako ministrině jsem vypracovala eh, program pro eh, naléhavé záležitosti. Důležité bylo tedy, abychom pracovali společně s uprchlíky, abychom jim eh, poskytovali Eh, vzdělání. Eh, v Turecku eh, městské obvody nespravují školy, ale po uprchlické krizi Gaziantep náš městský obvod musel otevřít školy pro uprchlíky a kdybychom to neudělali, tak bychom přišli o celou generaci. A ty e, děti by mohly e, spadnout do spáru teroristických organizací, jako je třeba Daesh nebo PKIA. Eh, my jsme během posledních šesti let financovali tyto školy. Rovněž jsme eh, otevřeli středisko pro uprchlíky, zde se provádí průzkum a cílem tohoto průzkumu je zaměřit se na potřeby uprchlíků. My se snažíme zharmonizovat potřeby společnosti s potřebami uprchlíků. Naším nebo cílem tohoto střediska je zaručit, že uprchlíci jsou eh, zaintegrováni mezi obyvatele Gaziantepu. My jsme rovněž eh, pozvali syrské ženy a děti eh, do našich kurzů, které organizoval náš městský obvod. Důležité bylo je neizolovat, aby se tedy nedostali mezi teroristy a do toho kruhu násilí. Když jsme eh, pracovali na těchto politikách eh, v rámci našeho eh, městského obvodu, tak jsme se snažili o integraci. Jak řekl pan předseda, co bylo nejdůležitější je připravit základy pro budoucnost. Bylo důležité zmocnit tyto osoby, pomoci jim i z humanitárního hlediska. Eh, práva dětí, eh, eh, práva žen a práva osob s postižením. To bylo pro nás také velmi důležité a ty jsou také zásady, zakládající principy práce OSN. Děti jsou dětmi všude, nezáleží na tom, kde se narodilo to dítě. Jestli dítě z Ázie nebo ze Středního východu má úplně stejné potřeby jako dítě, eh, které se narodilo v Evropě. A to si musíme uvědomit a takto je potřeba krizi řešit. A proto my jsme otevřeli školky a školy pro tyto děti. Představte si, že polovina bruselského obyvatelstva je nyní eh, v uprchlických táborech a to potřebujeme eh, podporu ze strany zdravotnictví, vzdělávání, je potřeba řešit dopravu. Také máme samozřejmě problémy s ubytováním. Eh, my máme problémy s infrastrukturou a také máme problémy se vzděláním. Když jsem se stala starostkou, tak jsme měli 107 eh, tisíc dětí do 18 let a pouze 3 tisíce chodilo do školy. A po čtyřech letech velmi intenzivních úsilí jsme eh, dokázali, že z těch tří tisíc dětí, co chodilo do školy, nyní chodí 67 tisíc. A kdyby se Eh, syrské děti vrátili do o, Sýrie, tak by chodilo do škol 80 tisíc. Takže vidíte, že ta míra je opravdu vysoká, které jsme dosáhli u nás eh, v Gaziantepu, protože oni budou součástí turecké společnosti v budoucnosti. Potom o, eh, zaměstnanost. My jsme zahájili systém takzvaných otevřených kvót. To znamená, že je potřeba zaintegrovat eh, syrské uprchlíky do eh, trhu práce, ale abychom nekladli eh, překážky tureckým zaměstnavatelům. Další problém, voda pro starosty, je to jednou z hlavních priorit. Nyní máme projekty na vodu máme už přes 120 kilometrů dlouhých vodních potrubí Jedná se o 120 kilometrů dlouhá potrubí, vodní potrubí. Tento eh, model, o kterém hovořím, je model našeho obvodu Gaziantep. A eh, pokud jsme chtěli uskutečnit tento model, tak jsme museli začít stavět v našem městě. A abychom eh, zaručili dobré eh, podmínky eh, těch nově příchozích, tak jsme museli úplně přestavět město. Migrace je výsledek. V Džerablusu jsme byli svědky toho, že pokud to poskytnete bezpečné podmínky, tak lidé se potom vrátí domů. V Džeraplusu jsme vytvořili bezpečné zóny pro migranty a tak obyvatelstvo Jera Plusu eh, se zvýšilo z 3 tisíc na 50 tisíc velmi rychle. Pokud se vám podaří zvládnout, eh, nebo pokud chcete, aby se zvládla migrantská krize v Evropě, musíte mít eh, bezpečné zóny, které budou u nich doma nesmíme se na to dívat jako ekonomickou nebo finanční překážku. Musíme se soustředit na humanitární dimenzi a musíme se soustředit na vytvoření bezpečných zón v Sýrii. Místo toho, aby se lidé vraceli bez ničeho do Sýrie. A na tomto se zakládá model Gaziantepu. Já myslím, že Turecko je příkladem pro EU v tomto modelu. My jsme převzali Eh, naši eh, odpovědnost z té březnové dohody mezi EU a Tureckem. My jsme zvládli kontrolu našich hranic, ale my chceme, aby i vy jste odvedli váš kus práce. Eh, pokud chceme mít zákonné cesty, migrace, tak se musí posílit tyto cesty, ale nesmíte Eh, diskriminovat. Nesmíte brát jenom ty migranty, eh, které, kteří budou eh, prospěšní pro Evropskou unii nejenom ty mladé, máme i děti, máme i staré lidi, kteří nejsou talentováni. Nesmíme diskriminovat tyto osoby, protože jinak terorismus tam využije této příležitosti. Musíme vyřešit tento problém a Chceme-li ho vyřešit, potřebujeme eh, řešení, které se trvá v budoucnosti. Je potřeba nalézt eh, globální řešení pro tento problém. A chtěla bych se s vámi eh, podělit o náš model, města eh, Gaziantepu a chtěla bych pohovořit o právech dětí, o právech eh, mladých, osob s postižením, starých spolobčanů, práva žen. Já myslím, že ten model Gaziantep je dobrý a děkuji vám za vaši pozornost. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní Šahin. Určitě byste mohla pohovořit. Prosím, paní Šahin, máte 10 minut na váš projev. Vítáme vás. Děkuji vám. Vážený eh, pane komisaři, vážený pane předsedo, vážený pane zpravodaji, dámy a pánové, jak eh, řekl pan eh, předseda, jedná se o velmi důležitý den a o důležitou konferenci. Já bych chtěla eh, pohovořit o mých eh, zkušenostech a o tom, jakým způsobem eh, můžeme řešit co nejúčinněji migraci a v co nejkratší době. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mi dali možnost zde pohovořit. Já bych chtěla stručně vám představit Gaziantep. Gaziantep je členem sítě tvůrčích měst UNESCO. Eh, město má velmi zajímavou historii a eh, také máme velmi zajímavou gastronomii a já jsem starostkou tohoto městského obvodu. Od roku 2011 jsme eh, pracovali velmi tvrdě na tom, aby ty hrůzy, které se staly, se už nevrátily a snažili jsme se humanitárně Eh, vyřešit eh, tu tragédii, která začala v roce 2011. Politika Turecka je politika otevřených bran. My jsme strávili eh, sedm let, kdy jsme se snažili podat pomocnou ruku našim sousedům a přátelům. Jak řekl pan předseda Gaziantep, nesl eh, břímě. Opravdu velké, to vidíte v číslech, když porovnáme Gaziantep a počet uprchlíků, které jsme museli přijmout a když to porovnáte se zbytkem Evropy, tak vidíte, jak to břímě bylo opravdu těžké. A nyní bych chtěla eh, vysvětlit, eh, jakou migrantskou politiku jsme přijali, aby jsme toto řešili. Tady eh, vidíte města, kam eh, se dostal největší počet uprchlíků. Vidíte to na mapě. Eh, tady otázka rozpočtu je zcela klíčová. My jsme podepsali dohodu s Evropskou unii a pro Evropskou unii je velmi důležité, aby dostála svým slibům. Očekáváme, že Evropská unie Eh, nám eh, eh, poskytne ty rozpočtové tranče, které nám slíbila. Protože máme-li řešit tuto krizi udržitelným způsobem, tak je důležité, aby všechny strany převzaly svou odpovědnost, včetně finanční. Co se udělalo od roku 2011 v Gaziantep? Já jsem předtím byla ministriní pro rodinu a pro ženské záležitosti a už jsem se zabývala lidskými právy a sociální spravedlností. Na základě mé zkušenosti jako ministrině jsem vypracovala eh, program pro eh, naléhavé záležitosti. Důležité bylo tedy, abychom pracovali společně s uprchlíky, abychom jim eh, poskytovali Eh, vzdělání. Eh, v Turecku eh, městské obvody nespravují školy, ale po uprchlické krizi Gaziantep náš městský obvod musel otevřít školy pro uprchlíky a kdybychom to neudělali, tak bychom přišli o celou generaci. A ty děti by mohly spadnout do spáru teroristických organizací, jako je třeba Daesh nebo PKI. A e, my jsme během posledních šesti let financovali tyto školy. Rovněž jsme e, otevřeli středisko pro uprchlíky, zde se provádí průzkum a cílem tohoto průzkumu je zaměřit se na potřeby uprchlíků. My se snažíme zharmonizovat potřeby společnosti s potřebami uprchlíků. Naším nebo cílem tohoto střediska je zaručit, že uprchlíci jsou eh, zaintegrováni mezi obyvatele Gaziantepu. My jsme rovněž eh, pozvali syrské ženy a děti eh, do našich kurzů, které organizoval náš městský obvod. Důležité bylo je neizolovat, aby se tedy nedostali mezi teroristy a do toho kruhu násilí. Když jsme eh, pracovali na těchto politikách eh, v rámci našeho eh, městského obvodu, tak jsme se snažili o integraci. Jak řekl pan předseda, co bylo nejdůležitější je připravit základy pro budoucnost. Bylo důležité zmocnit tyto osoby, pomoci jim i z humanitárního hlediska. Eh, práva dětí, eh, eh, práva žen a práva osob s postižením. To bylo pro nás také velmi důležité a ty jsou také zásady, zakládající principy práce OSN. Děti jsou dětmi všude, nezáleží na tom, kde se narodilo to dítě. Jestli dítě z Ázie nebo ze Středního východu má úplně stejné potřeby jako dítě, eh, které se narodilo v Evropě. A to si musíme uvědomit a takto je potřeba krizi řešit. A proto my jsme otevřeli školky a školy pro tyto děti. Představte si, že polovina bruselského obyvatelstva je nyní eh, v uprchlických táborech a to potřebujeme eh, podporu ze strany zdravotnictví, vzdělávání, je potřeba řešit dopravu. Také máme samozřejmě problémy s ubytováním. Eh, my máme problémy s infrastrukturou a také máme problémy se vzděláním. Když jsem se stala starostkou, tak jsme měli 107 eh, tisíc dětí do 18 let a pouze 3 tisíce chodilo do školy. A po čtyřech letech velmi intenzivních úsilí jsme eh, dokázali, že z těch tří tisíc dětí, co chodilo do školy, nyní chodí 67 tisíc. A kdyby se Eh, syrské děti vrátili do Sýrie, tak by chodilo do škol 80 tisíc. Takže vidíte, že ta míra je opravdu vysoká, které jsme dosáhli u nás eh, v Gaziantepu, protože oni budou součástí turecké společnosti v budoucnosti. Potom eh, zaměstnanost. My jsme zahájili systém takzvaných otevřených kvót. To znamená, že je potřeba zaintegrovat eh, syrské uprchlíky do eh, trhu práce, ale abychom nekladli eh, překážky tureckým zaměstnavatelům. Další problém, voda pro starosty, je to jednou z hlavních priorit. Nyní máme projekty na vodu, máme už přes 120 kilometrů dlouhých vodních potrubí, Jedná se o 120 kilometrů dlouhá potrubí, vodní potrubí. Tento eh, model, o kterém hovořím, je model našeho obvodu Gaziantep. A eh, pokud jsme chtěli uskutečnit tento model, tak jsme museli začít stavět v našem městě a abychom eh, zaručili dobré eh, podmínky eh, těch nově příchozích, tak jsme museli úplně přestavět město. Migrace je výsledek. V Džerablusu jsme byli svědky toho, že pokud to poskytnete bezpečné podmínky, tak lidé se potom vrátí domů. V Džeraplusu jsme vytvořili bezpečné zóny pro migranty a tak obyvatelstvo Čera Plusu eh, se zvýšilo z 3 tisíc na 50 tisíc velmi rychle. Pokud se vám podaří zvládnout, eh, nebo pokud chcete, aby se zvládla migrantská krize v Evropě, musíte mít eh, bezpečné zóny, které budou u nich doma nesmíme se na to dívat jako ekonomickou nebo finanční překážku. Musíme se soustředit na humanitární dimenzi a musíme se soustředit na vytvoření bezpečných zón v Sýrii. Místo toho, aby se lidé vraceli bez ničeho do Sýrie. A na tomto se zakládá model Gaziantepu. Já myslím, že Turecko je příkladem pro EU v tomto modelu. My jsme převzali E, naši e, odpovědnost z té březnové dohody mezi EU a Tureckem. My jsme zvládli kontrolu našich hranic, ale my chceme, aby i vy jste odvedli váš kus práce. E, pokud chceme mít zákonné cesty, migrace, tak se musí posílit tyto cesty, ale nesmíte Eh, diskriminovat. Nesmíte brát jenom ty migranty, eh, které, kteří budou eh, prospěšní pro Evropskou unii nejenom ty mladé, máme i děti, máme i staré lidi, kteří nejsou talentováni. Nesmíme diskriminovat tyto osoby, protože jinak terorismus tam využije této příležitosti. Musíme vyřešit tento problém a Chceme-li ho vyřešit, potřebujeme eh, řešení, které se trvá v budoucnosti. Je potřeba nalézt eh, globální řešení pro tento problém. A chtěla bych se s vámi eh, podělit o náš model, města eh, Gaziantepu a chtěla bych pohovořit o právech dětí, o právech eh, mladých, osob s postižením, starých spolobčanů, práva žen. Já myslím, že ten model Gaziantep je dobrý a děkuji vám za vaši pozornost. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní Šahín. Určitě byste mohla pohovořit ještě déle, ale tyto zkušenosti byly Eh, velmi zajímavé a nyní si eh, chceme vyslechnout také zkušenosti poslanců eh, z národních parlamentů a i pro ně to bylo určitě velmi zajímavé. Děkujeme vám mnohokrát a nyní se kolegové vrátíme k vám. Děkujeme vám za a za prvé Danaje z Evropské lidové strany, Monika Danaje za Evropskou lidovou stranu v Maďarsku. A chtěl bych vás poprosit, abyste hovořili pouze divnové výboru, eh, vážení kolegové. Jménem eh, maďarské eh, vlády bych chtěla říci následující. My jsme měli ten fakt, že Maďarsko má jiné odpovědi na tyto výzvy. My máme naše vlastní eh, přemigrantů, uprchlíků. Co se týče uprchlíků, my máme právní eh, povinnost. Co se týče migrantů, tak tam je to druhá věc a já bych eh, chtěla poděkovat. Důležité bojovat proti tomu pašeráctví. Já bych se chtěla vrátit k, ke Gaziantepu a chtěla bych poděkovat paní starostce tady v rámci eh, sdílení eh, zátěže a eh, jedná se o ten regulační mechanismus a Maďarsko bylo jedním z těch, kteří byli proti, porušují povinnosti v rámci těch readmisních dohod a vidíme, jak to vypadá v Libii. Tam prostě není žádná libijská pobřežní stráž, tam je prostě milice a tam nejsou uh, zákonné cesty a my vlastně financujeme pašeráky. My umožňujeme pašeráctví. Musíme se soustředit na bezpečné zákonné cesty, aby to dále nestržovala. A já bych se chtěla zeptat politiků z našich eh, národních parlamentů, hlavně v těch zemích, kde je ten systém těch investičních eh, programů nebo víz. Tak pokud se necítíte špatně Eh, tak je potřeba tlačit náš eh, plán v dlouhodobém horizontu, co se týče stárnutí populace. Ale tady se jedná o to, že se dávají zlatá víza těm bohatým migrantům, eh, kteří vlastně využívá víza těm bohatým migrantům, kteří vlastně vyunu. From... Dalším je pan Toledano z Španělska, prosím. Děkuji. Já nesouhlasím s panem Gonzálezem v tom, že se tady nejedná o problém. Bohužel před strašnými hospodářskými podmínkami eh, nebo jim hrozí smrt a čelí násilí. Je to tragédie, a také je tragédie jejich cesta do Evropy nebo do eh, severní polokoule, protože jdou přes země, eh, kde se nerespektují problém v té cílové destinaci, protože naše společnosti nejsou vždy sociálně, legislativně či mentálně eh, připraveny na tak, důležit, na tak velký příliv osob, které chtějí zlepšit své životní podmínky. Proto ve Španělsku, eh, kde čelíme všemi zeměmi Evropské unie, které musí čelit tomuto problému a které musí eh, nalézt solidární řešení pro migranty a pro uprchlíky. A my považujeme za eh, velmi důležité pracovat na mnoha aspektech. V zemích, v našich zemích. Já mám naději, že práce Evropská, Evropské unie přinese kýžený výsledek a že budeme mít eh, mnohem zregulovanější migraci, a která se zaintegruje. Děkuji, pane předsedo nelegální migrace v roce, z roku 2015 vyvolala ty naše problémy a ukázalo se, že Evropská unie a její členské státy nejsou připraveny. Nebudu uh, uh, hovořit tady o reakcích uh, německé um, Eh, předsedkyně vlády a dalších, kteří jejich rozhodnutí nebyla nejšťastnější, ale eh, jsem rád, že se Evropská unie rozhodla, eh, že je třeba eliminovat nelegální vstup migrantů a zaměřit se na legální, což je třeba formálně řešit. Členské státy jsou suverénní, pokud jde o otázky občanství. Evropská unie nemá své občany a občany jsou občany občany členských států, které mají vlastní hospodářskou a sociální politiku a ti udělují občanství a nebo pečují o eh, migranty. A Evropská unie by do tohoto procesu neměla zasahovat a měla by respektovat právo členských států v této věci eh, rozhodovat a přijímat vlastní opatření. Eh, členské státy sami eh, vědí, do jaké míry chtějí přijmout migranty a v jaké struktuře a v jakého vzdělání. A já bych chtěl varovat eh, sociální inženýry z komise, parlamentu a OSN, aby se nepokoušeli vnucovat občanům členských států ty politické vize, které nejsou pro ně přijatelné. Musíme respektovat názory a stanoviska našich lidí. My je zastupujeme potřebujeme a musíme respektovat tyto jejich názory při vytváření politiky členských států. Děkuji. Paní Spinelli za evropské jde o ty jednotlivé politiky. Ráda bych eh, poděkovala také paní starostce Gaziante. Avšak Měla eh, bych v této souvislosti otázku pro eh, paní stav. Eh, průmysl využívá do velké míry práce nezletilých dětí v, v nelegální ekonomice černá. Je taková pololegální a zajímalo by mě, jak ta situace vypadá. Chtěla bych to vysvětlit. Děkuji. Μπορούμε να συζητάμε, αλλά όχι να επαναπαυόμαστε. Mohli bychom o těchto otázkách diskutovat velmi dlouho, protože tady je řada zásadních eh, resporů v Evropské unii. Jednak eh, hovoříme o stárnutí naší populace, ale hovoříme také o té eh, potřebě přilákat pracovní síly, zejména ty kvalifikované. Musíme také rozlišovat mezi uprchlíky a migranty a odmítání řady zemí přijímat uh, uprchlíky. Souhlasím s tím, co říkal pan Morales. Já naprosto sdílím jeho názory. Ano, toto jsou reálné problémy. Já eh, žiji na Lesbosu, hodně pracuji s uprchlíky. A my eh, tady máme přijímací centrum. Eh, sem ti uprchlíci na Lesbos přecházejí už dlouhou dobu. A já se chci připojit k tomu, co říkala starostka Gaziantepu. My jsme eh, velmi znepokojeni popíráním reality některých. Přejte se podívat na lesbos, podívejte se, jak my tady pracujeme na integraci dětí, například ve školách, eh, jak se snažíme jim nabídnout lékařskou péči a místní obyvatele eh, se na tom podílejí velmi intenzivně. Dovolte mi, abych vám ještě Eh, nabídl příklad mé dcery, které teď 6 let, v roce 2015 bylo 3,5 a a která se mě ptala, proč sem přicházejí ti lidé přes moře. A já jsem jim říkal, tam prostě je válka, oni musí eh, odcházet. A moje dcera mi řekla naprosto nevinně, slovně odmítáme, aby eh, to zahrnovalo i sourozence, to z našeho pohledu by bylo kontraproduktivní, stejně tak jako to, že usilujete o to, aby byly více zajištěny vnější hranice EU a vítáme také to, že se teď plánuje vytvoření tzv. transitních cek nebo status žadatele o azyl. Děkuji. Thank you. Next. Dlouhodobé zkušenosti u nás, že je asi 450 tisíc cizinců, eh, kteří buď to přišli na trh přímo na trh práce, nebo přišli eh, do oblasti vědy, výzkumu, eh, přišli jako studenti. Většina z nich je velmi dobře integrovaná, ale tam jsem přesvědčena, že je to naprosto v pravomoci členského státu. Aby... Co se týče otázky přesídlení, tady bylo řečeno, že na světě je 60 milionů vysídlených osob, dalších desítky milionů lidí lidí, kteří jsou, eh, kteří jsou v pohybu, je z toho naprosto zřejmé, že přesídlení není řešením. Že podstatně účinnější je pomoc, eh, pomoc v místě, kde jsou, jsou děti, které jsou ohrožené v uprchlických táborech a nemohou tam dostat eh, dostatečnou zdravotní péči. To, co se nám stalo v tom roce 2015, já nepovažuji za, za projev humanity. My jsme dovolili do Evropy přijít spoustě lidí, kteří přišli jako nelegální migranti na na pracovní trh nebyly děti, jezídi, křesťané. My jsme se nezachovali z hlediska humanity zodpovědně, my jsme si zachovali eh, nezodpovědně a opravdu to nebyl projev, eh, projev humanity. Je naprosto zřejmé, že řešením není přesídlování, řešením je pomoc v místě a proto si myslím, že je velmi dobré, abychom eh, podporovali projekt trhu ve vztahu k těm sousedním státům, jestli my vlastně svou vlastní hospodářskou politikou nespůsobujeme částečně i tu chudobu těch zemí právě právě proto, že máme naše trhy, eh, máme naše trhy uzavřené z velké, z velké části. Jinak bych chtěla zdůraznit, že eh, otázka, otázka eh, například válečných konfliktů. Děkuji. Děkuji. Poslední. Pan Skopek té naší diskuzi, že je třeba rozlišovat masovou migraci a to, co se tu debatovalo pod e, pojmem nalákání kvalifikované e, pracovní síly e, do členských zemí. To jsou naprosto odlišná témata, jejich smíšování podle mého názoru je fatální chybou a pokud ji uděláme, tak nebudeme schopni nalézt jakékoliv funkční řešení. Česká republika dlouhodobě zdůrazně nutno zaměřit se v souvislosti s řešením migrační eh, krize na její příčiny, v pouze řešit její následky. Proto by mělo být prioritami zefektivnění návratové politiky, ochrana hranic, boj proti nelegální migraci a pašování lidí. Co se týče diskutované reformy společného asilového systému, tak podle nás musí být funkční asilový systém založen na konsenzuálním principu, neboť vynucená pravidla prohloubí pouze politickou krizi mohl bych v této souvislosti citovat usnesení eh, naší sněmovny, které bylo přijato před pár dny napříč politickým spektrem, které jednoznačně odmítá návrh na zavedení tzv. korečního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce. Myslíme si, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měla, měly nést výhradně členské státy. Eh, budeme eh, prosazovat, aby eh, při zásadních změnách asilové politiky na úrovni Evropské rady byl aplikován princip jednomyslnosti a samozřejmě podporujeme pozitivní změny, které by zabránily zneužívání asilových systémů, kterými jsme svědky. K tomu úvodnímu vystoupení bych ještě chtěl říci, že Eh, obávám se, že je eh, nemůžeme, nebo na tom úvodním vystoupení jsem eh, zaznamenal, že je jakási snaha z nelegální migrace pouhým administrativním opatřením učinit legální migraci. To si myslím, že není řešení migrační krize, jejíž důsledky neseme do dneška. Já osobně si rovněž myslím, že není řešením stárnoucí populace evropských zemí migrace z jiných civilizačních okruhů a kultur a nemyslím si, že Evropská unie by měla tak fatální problém s nedostatkem pracovní síly. Když se podívám do řady starých členských států a na nezaměstnanost mladých, tak si nemyslím, že, tak fatální, eh, že je tak fatální potřeba migrace z jiných členských států. Eh, pokusme se nejdřív zaměstnat své vlastní obyvatele. Děkuji pěkně. Um, teda tím jsme vyčerpali seznam řečníků eh, eh, našich hostů z jednotlivých eh, národních parlamentů, vnitrostátních parlamentů a téma Téma, které dnes řešíme, zákonná cesta a pomoc integraci, je velmi citlivé a k té integraci tady se nedomnívám, že by bylo vůbec možné pro evropské instituce, parlament a komisi Um, řešit migraci sami o sobě. Je to jednoznačně téma, kdy potřebujeme členské státy, místní úřady, ty musí se uh, toho účastnit. A ty právní cesty uh, Eh, těch není mnoho. Zmiňujeme zde modrou kartu, která sama o sobě zažívá problémy a potíže a je eh, otázka toho, jak, eh, jakou představivost ještě můžeme zapojit. Ale nezbytná je určitě spolupráce mezi institucemi, evropskými a vnitrostátními parlamenty a děkuji vám všem za příspěvky a mm, děkuji též za několik příspěvků eh, poslanců Evropského parlamentu. Chci poděkovat velmi srdečně hostům, paní, panu Filipe Gonzálesovi Moralesovi, a ehm, také hostům z Mm, za eh, naše bulharské předsednictví, které čeká velmi náročných šest měsíců a já vím, že jste se přípravě na těch šest měsíců věnovali velmi intenzivně. Děkuji za to, co již bylo odvedeno ze strany bulharského předsednictví a děkuji vám oběma bulharským eh, hostům. Děkuji eh, paní starostce Šahin, která je příkladem toho, co lze udělat ve smyslu integrace a děkuji děkuji za ten příklad integrace, který, s kterým jste nás dnes seznámili. Kolegové, děkuji velmi srdečně. Je velmi obtížné mít um, skutečně hloubkovou rozpravu v takovýchto um, omezených podmínkách. Nicméně i tak je cené, že jsou zde um, naši hosté z vnitrostátních parlamentů a experti a jsem rád, že v tomto úsilí pokračujeme. Přejdeme do druhého bloku ale žádá, budu velmi rád, když naši stávající hosté zůstanou zde. Eh, předseda, předsedkyně té druhé sekce. Ah, sorry. Um, do, do you, uh, was there a question that you wanted to... Někdo měl uh, nějakou otázku, nebo... Pokud uh, ano, tak uh, jestli chcete odpovědět na nějakou otázku, tak prosím. Jedna poslankyně se mě ptala na práci dětí u nás uh, na textilní průmysl v Gaziantepu. Já jsem eh, se o tom eh, zmiňovala ve své prezentaci. Pokud nebudeme dostatečně chránit děti, tak je ta dětská práce nevyhnutelná v těch podmínkách, ve kterých my se nacházíme. To, co my jsme se snažili udělat, bylo eh, dát všechny děti do školy, poskytnout jim vzdělání až do věku 18 let. Podařilo se nám to do, 70%, ale samozřejmě dokonale to není. My máme v Turecku politiku otevřených dveří, což eh, znamená, že pokud Evropská unie eh, naplní součást dohody a poskytne nám prostředky, tak můžeme otevřít nové školy, třídy, pro, můžeme nabídnout více dětem eh, ochranu v podobě školní docházky. Takže není jenom možné si stěžovat, je potřeba také nabídnout nějaké konstruktivní řešení a být součástí toho řešení. řešení. My nechceme tolerovat dětskou práci a opravdu usilujeme o to, aby všechny děti mohly chodit do školy a byly integrovány do společnosti. Eh, a zazněla samozřejmě řada otázek a bodů, ale asi nestihneme to vyřešit eh, teď. Pokud eh, můžete, tak se můžete skontaktovat přímo e-mailem s těmi řečníky a položit jim svoje otázky. Teď eh, v druhé části měla předsedat moje kolegyně Sofie Tveld, která je zpravodajkou pro směrnici o podmínkách pro přijímání eh, migrantů, ale bohužel na poslední chvíli kvůli neočekávaným okolnostem nemohla dorazit, takže já budu předsedat i dále. Já chápu, že jste asi se těšili na změnu v předsednickém křesle, ale bohužel. A budeme tady mít také místo předsedkyně výboru eh, Libe Kinga Gál. Já jí chci poděkovat za její odhodlanou podporu eh, naší práci. Eh, takže ji tady také vítám a dovolím si teď začít ten druhý blok. Pozvu naše hosty sem na pódium, kde byste mohli dorazit co nejdříve a vyměnit se. A děkuji prozatím za vaši trpělivost. Až tady všichni panelisté budou, tak Eh, chci na úvod říct několik eh, věcí. So, colleagues, if you could please be seated, we'll uh, begin again. I know some of you need a break, so... Um... My jsme eh, mohli pokračovat. Eh, venku také pokud budete chtít, máte automat na kávu. Nevím, jestli to někoho přiláká. Usaďte se, prosím, ať můžeme začít. want to make a start. So if you have other colleagues who are outside, I don't know if you can indicate to them to... Nevím, jestli můžeme nějak eh, svolat ty kolegy, kteří jsou před sálem, aby se vrátili, ale čekat na ně nebudeme, začneme v určitém okamžiku, potom eh, také eh, předám slovo místopředsedkyni našeho výboru paní Gal. Paní Intervelt měla nějaké rodinné záležitosti naléhavé, takže na poslední chvíli nemohla dorazit. To budu pokračovat já. Teď eh, ten název našeho druhého bloku je právní nástroje mezinárodní ochrany. Já tady chci přivítat naše hosty, že osoby, které mají eh, potřebu mezinárodní ochrany, eh, riskují své životy. Asi si všichni pamatujeme na situaci v Středomoří, Egejské, ostro, Egejské moře, Lampedusa. Všichni tak tom přesně teď budeme bavit. Řada z nás se těmito otázkami zabývala. Víme, že to je obrovský problém tady v Evropské unii. A řešíme také tu otázku, no, problém s převaděči osob, tom, jak se k tomu postavit. Rozhodně nejsme asi nikdo naivní, asi nikdo nemyslí, že dneska to nějak vyřešíme, ale na druhou stranu si myslíme, že interakce nás, evropských poslanců a vás, národních poslanců, je tady té věci kritická a myslím, že by bylo dobře tady v tom dialogu, v té interakci pokračovat. Všechno proto, abychom našli nějaké odpovědi na otázky přesídlování nebo celé řady dalších to jsou často kontroverzní věci, ale je také důležitá otázka solidarity v rámci EU. Mohl bych hovořit ještě déle o naší první části, že teď v rámci Evropského parlamentu probíhá eh, obrovský eh, objem práce. Prakticky 40 veškeré legislativy v této oblasti se bude muset Eh, dojednat během bulharského předsednictví a významná část se týká právě toho společného azylové legislativy, protože to buď eh, nebylo přímo prováděno, nebo tady nebyla politická vůle, nebo eh, se ty problémy ignorovaly a najednou se nám to všechno nahromadilo a my teď s tím musíme pohnout. A asi vám také nemusím jako národním poslancům připomínat, že ta krize je vážná a týká. Bych je chtěl krátce uvést. Jako první bude hovořit Peter Sullivan, který eh, pracuje v eh, úřadu eh, Vysokého komisaře pro uprchlíky z OSN, který uvede tuto část. Já mu děkuji za to, že jsem přijel a máte, vyzvala České státy, aby přeslíbili další nadcházející počty v těch příštích dvou letech, přibližně 15 tisíc. A doufáme, že k tomu také dojde. Rok 2016 pro NHCR byl velmi eh, významný. Eh, tedy bylo přesídleno globálně. To byla rekordní čísla. Eh, nejvyšší za těch posledních 20 let. V roce 2016 ta také byla přijata deklarace z New Yorku o migrantech a uprchlících. To byl také velmi významný okamžik, kde jsme kolektivně tedy všech 193 a k uprchlíkům do budoucna. Ta euforia nedávala dlouho. Mm, rok 2017 snížení počtu těch dostupných míst a ty potřeby teď eh, nejsou naplněny. Takže eh, my chceme mm, Evropské unii, popsali jsme ty priority této oblasti na rok 2018, což bude zahrnovat i Středomoří, UNHCR by eh, ráda přestělo dalších 40 tisíc osob. Reakci na tuto krizi velmi dobře víte, tak eh, vzhledem k těm velmi obtížným podmínkám, které teď panují v Libii, evakuováno. Tím znamená na mysli těch 160 osob, které byly přímo e, přivezeny z Libie do Itálie. Doufáme, že k tomu dojde, že tento cíl se nám podaří naplnit. V reakce na tu naši výzvu těchto 13 000 míst, 40 místa, a my bychom e, nutně potřebovali ta nová místa najít v reakci na tu krizi v Libii. Na deklaraci z New Yorku, tam jsou i přílohy, kde se hovoří o tom komplexním ránu. E, samozřejmě se týká přesidlování na dobrovolném e, základě Musí to být prospěšné pro to, aby se tím naplnili takzvané. Já vím, že tady teď cituji spoustu statických čísel. Asi ne všechny jsou úplně stravitelné, ale rád vám ty statické údaje s pomocí pana předsedy. Na k mnoha krizím na různých čas, na různých místech a v některých eh, situacích ta situace trvá příliš řešit ty potřeby kromě další, kromě Syrie. Jak jsem už se zmiňoval, tak hlavně se členské státy Evropské unie, které k tomu přispěly výrazně a doufáme, že to bude i pokračovat. To, co jsme byli svědky v několika posledních let opatření, ale členské státy musí být inovativní, flexibilní, musí to reagovat na ty reálně identifikované potřeby. Stejně tak dochází k těch eh, možností na přesídlení, eh, o tom jsem se zmiňoval a doufáme, že se nám podaří jednu naplnit všechny. Já teď jdem, vysvětlím, jak budeme postupovat v následující části. My teď tady budeme mít krátké video od profesorky eh, Moreno Lax, která chce hovořit o asilovém právu a o tom, jak to v současné době funguje v Evropské unii. Eh, chtěl bych také eh, připomenout, že tady budeme mít tři experty národních parlamentů, kteří popíší, jak funguje systém ochrany eh, v jejich zemích. Marieta Karamanli z eh, Francie, Nikolaos Paraskevopoulos eh, z Řecka a pan Posutil pan Bosotil z Malty. Pan Bosotil byl kdysi poslanec tady ve Evropském parlamentu, účastnil se pracovního výboru, takže určitě nám nabídne velmi zajímavý pohled na věc. Takže tady všechny vítám. Ti tedy vystoupí po té, co si poslechneme to video profesorky eh, Moreno Lux, která je z Londýnské univerzity a je to odbornice na zilové právo. Zatímco to video poběží, tak eh, sem eh, přijde místo předky naší výboru paní Gal, která mě nahradí, nebo nahradí Sofie Welt, která tady dnes být nemohla. Takže děkuji ti, Kenko, za to, že se toho ujmeš.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 Eh, nejdřív dám slovo paní Marietě Karaman. Tkyně, jenom velmi eh, rychle je potřeba říct, že jsem velmi ráda, že výbor Libe nám poskytl tuto příležitost diskutovat o některých aspektech migrační politiky v EU. Víme, že eh, tady jsou některé naléhavé otázky, které byly více v popředí. Teď je potřeba přistoupit k tomu systémovějšímu řešení a také se podívat na střednědobý a dlouhodobý eh, výhled a připravit se na budoucí migrační krize. Ne, všichni asi interpretujeme stejným způsobem a ukazuje, že je potřeba rozlišovat mezi ekonomickými migranty a uprchlíky, kolikrát to ale velmi obtížné. Eh, ty eh, situace jednotlivé mohou být velmi dramatické, víme, že už to není ani Eh, ekonomická migrace ani právo na azyl, ale jsou to v podstatě lidé, kteří nemají žádná práva, kteří se dostávají aplikovat principy migrační politiky v evropském měřítku. A přitom víme, že to jsou kompetence sdílené mezi Evropskou unii a členskými státy bude potřeba, abychom měli integrovanější systém ochrany vnějších hranic a musíme také posílit eh, pravomoce agentury. Takže si musíme uvědomit tato rizika, musíme být realističtí, musíme ale také zajistit volný pohyb zboží kapitálu, kolikrát ale eh, se neuvědomuje, že to sebou přináší ten aspekt mobility osob a že kolikrát příchozí osoby k nám mohou být zdrojem bohatství a ekonomické trendy. Mohla bych také přemenout naši minulost, naši zkušenost. Je potřeba mít eh, vyváženější způsob, jakým Evropská unie na ten masivní příliv, touto ta přijímací střediska, která ano, umožnili eh, zjistit identitu eh, těchto ozvíjet, eh, jsou to dva, je to znamená snížení té přetažlivosti nebo v roce 2015 80% bylo skutečně provedeno, ale dnes je potřeba posílit tento mechanismus, tak jak to tak nedávno požadovala Evropská komise. V říjnu Nabídlo asi 30 tisíc těch míst. Je také eh, potřeba vytvořit nějaký stálý eh, rámec eh, pro to přesídlování a pro národní ochranu. Myslím, že to je součástí toho navrhovaného balíčku azyl, o kterém se teď jedná. Je potřeba také té míry té aktivity koordinovat, takže eh, je potřeba nezapomínat na integraci těch žadatelů o azyl v různých zemích. Potřeba teď dokončit populace bude mít potřebu mít větší ekonomické migrace pro zajištění potřeb společnosti a musíme si unie navrhla nějaký společný rámec pro některé formy ekonomické migrace do našich zemí a také usnadnění profesionální mobility mezi například Evropou. Pracovat na snižování chudoby v těchto oblastech. Eh, ale víme přesně, jaká byla historie Evropy, eh, jak tady vznikala tak, aby eh, ta migrace z těchto částí světa byla lépe řízená. Thank you, Mrs. Karamanli. Děkuji vám za vaše pozvání. Chtěl bych navázat na to, co řekla. Eh, Předské státy říkají, že by se eh, měla ukázat solidarita, jiné české státy říkají, že mají svoje požadavky, ale eh, všichni jsou zajedni do Evropy. Ale na všechno se musíme podívat v dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem a Evropa je eh, a že eh, musí eh, být tedy stejné podmínky jako u domácích. Potom, co se týče aby neexistovala Vysí to také s jinými záležitostmi. Některé věci se změnily od roku 2016 a od té doby, kdy byla podepsána dohoda dostat se do Evropské unie, protože máme tady eh, členské státy, které nesplnily svůj díl, co se týče přerozdělení. Týká se to eh, nových relokačních eh, programů, týká se to 50 tisíců 000 osob z Afriky. Eh, potřebujeme také informace eh, pro eh, žadatele azylů, k sloučení rodin. A s tím souhlasí i úřad. Potom je tady otázka lékařské péče těch, kteří Důležitá ta otázka lékařské péče učinilo se mnoho kroků v oblasti vzdělávání a je důležité, aby mohli být přerozděleni do jiných zemí. Bohužel eh, existují členské státy, které mají k tomu určité výhrady, pokud je o dosažení tohoto cíle. My ale potřebujeme eh, najít eh, nějakou střední cestu mezi eh, požadavky jednotlivých členských